bude na příštím zasedání a nyní přistoupíme k dalšímu bodu a to je zpráva paní Fotiga. Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany. Paní zpravodajko, pane Fotigo, eh, máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Je mi ctí seznámit vás s doporučeními radě a mm, vysoké představitelce doporučení připravena dva, dva roky po přijetí významné zprávy o EU stratkom proti e, e, nepřátelské propagandě vedené třetími stranami. Já jsem eh, zpravodajkou eh, Evropského parlamentu také eh, k této to byla k této druhé zprávě. První zpráva byla přijata v listopadu 2016 a byla rozdělena do dvou částí, kde byli uvedeni hlavní hráči, kteří se dopouštějí Eh, této nebezpečné, té nepřátelské propagandy vůči EU. Jsou to jednak státní subjekty z Ruské federace a nestátní subjekty, především radikalizované eh, islamistické organizace jako ISIS. Tentokrát jsme se rozhodli zprávu strukturovat a ta doporučení strukturovat jinak díky příspěvkům z hlavních politických frakcí parlamentu. Rozdělili jsme ta doporučení do eh, části, která popisuje status quo v roce 2018 se eh, zacílením na hybridní válku a dále zdůrazňujeme potřebu zamezit cenzuře při boji proti nepřátelské propagandě, dezinformacím, zkresleným informacím, eh, které jsou prezentovány eh, členským zemím EU. A eh, zdůrazňujeme, jak je důležité zajistit kvalitní žurnalistiku za současného udržení svobody slova a svobody médií. Také jsme uvedli pojem možné legislativní regulační aktivity jak ze strany EU, tak na mezinárodní úrovni. E, je tam uvedena potřeba případně i e, přijmout humanitární Eh, legislativu proti eh, kybernetické válce a informační válce. My zdůrazňujeme eh, změny jaksi struktury různých aktérů, ať už se jedná o radikalizované organizace, kdy eh, například eh, na místo velice eh, populárních webových stránek, které zvyšují radikalizaci mládeže, existují metody zašifrovaných zpráv masových systému masového rozesílání zpráv, které jsou velmi populární a bylo vykonáno mnoho jak v institucích EU, v institucích, které sídlí v Evropské unii a, a také ze strany občanské společnosti během uplynulých dvou let. A uvádíme všechny tyto aktivity eh, také v citacích v preambuli, také chceme zdůraznit, jak je e, důležitý kodex osvědčené praxe v oblasti e, e, dezinformací a mm, mm, Hovoříme také o spolupráci, transatlantické spolupráci a spolupráci s institucemi, jako je Transatlantická komise s, s tímto zaměřením. A v druhé části této zprávy eh, uvádíme konkrétní typy dezinformací a nepřátelské propagandy. A ve třetí části se věnujeme eh, opatřením pro ochranu našich voleb. V tomto roce 2019 proběhne 29 různých voleb v členských zemích, včetně eurovoleb, které se budou konat v této zemi, v, v Evropské unii. A po zkušenostech s zasahováním Ruské federace do eh, voleb a referent eh, v EU eh, e a jinde, musíme zvýšit naši odolnost vůči tomuto typu aktivit. My tam uvádíme roli s stratkom jednotlivých subjektů a uvádíme tam také dvě task force eh, pro západní Balkán a pro střední východ a severní Afriku a eh, Perský záliv. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní za paní místo předsedkyně komise Vysokou představitelku Unie pro zahraniční politiku a bezpečnostní politiku požádám pana Mimicu, aby si vzal slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji mnohokrát za to, že jste si nechali čas na to, abyste diskutovali o zahraničním vněšování a o dezinformacích. Podle mě, vzhledem k blížícím se evropským volbám, je tato problematika ještě urgentnější. Děkuji všem, kteří přispěli, především paní zpravodajce Aně Elžbětě Fotiga za to, že poskytli takováto dobrá doporučení která se drží logiky a opatření, které máme v akčním plánu proti dezinformacím. A paní vysoká představitelka Evropská komise tento plán předložila Evropské radě. Reakce na hybridní hrozby musí být naším společným úsilím. My odvedeme svou část díla, ale členské státy se budou muset kolektivně více snažit také. Konec konců rada ve svých závěrech to zmiňuje. V doporučeních se hovoří o tom, že ústřední je svoboda slova a pluralita sdělovacích prostředků, že ty jsou nezbytné pro odolné demokracie. Naše základní hodnoty musí být těžištěm reakce na dezinformace. A přesně v tomto duchu jsme připravili a nyní provádíme zmíněný akční plán boje proti dezinformacím. Zpráva apeluje na instituce Evropské unie, aby zajistili, že se strategické informace dostanou do prioritní pozice na evropských programech a že by evropské instituce a členské státy měly společně bojovat proti dezinformacím. Chci vás ubezpečit, že už se tak děje. Nicméně je to běh na dlouhou trať, rozhodně za rámec letošních voleb do Evropského parlamentu. Budeme se tedy spoléhat na podporu Evropského parlamentu, a to včetně podpory rozpočtové. Máme tedy akční plán proti dezinformacím, a tím podporuje, to nám umožní dát více lidí do pracovních skupin pro strategickou komunikaci, tak abychom byli schopni lépe odhalovat dezinformace a provádět osvětu o negativním dopadu dezinformací a také zlepšit způsob komunikace o svých hodnotách a politikách. Příští týden spustíme systém rychlého hlášení, o kterém se hovoří v akčním plánu. Je to systém, na základě kterého členské státy budou moci jednodušeji sdílet hodnocení data a osvědčené postupy v boji proti dezinformacím. Před volbami do Evropského parlamentu to určitě umožní lépe být schopen analyzovat situaci a společně reagovat, pakliže bude potřeba. A to i osvětově a posilováním odolnosti naší společnosti. Cením si toho, že jste pochválili práci pracovní skupiny pro strategickou komunikaci, jak ve smyslu pozitivní komunikace, tak ve smyslu řešení dezinformací. A chci také poblahopřát dalším dvěm pracovním skupinám pro západní Balkán a pro jich. Pracovní skupina pro východní strategické komunikace sehrála opravdu průkopnickou roli – pro tuto chvíli už uvedla pět tisíc příkladů dezinformace z ruských zdrojů. Bohužel počet těchto dezinformací se bude zvyšovat. Tento problém se rychle nevyřeší a musíme zajistit, a je to naše kolektivní odpovědnost, aby nedošlo k zahraničnímu vměšování do evropských voleb a například můžeme více informovat o tom, že existuje tato výzva, více spolupracovat s občanskou společností a s médií a se sociálními médii. Evropská služba pro vnější činnost na tom pracuje v souladu s komisí, nebo ve spolupráci s komisí i s parlamentem. Akční plán pochopitelně bude plně respektovat různé vnitrostátní postupy a bude také respektovat svobodu sdělovacích prostředků a svobodu slova. Posilujeme také spolupráci v boji proti zahraničnímu vměšování a hybridní mm, hrozbám, a to prostřednictvím užší spolupráce s NATO a s G7. Spolupráce s NATO již obsahuje sdílení hodnotících zpráv o informačním prostředí a také provádíme společná a koordinovaná cvičení u různých scénářů hybridních hrozeb. Měli bychom také více spolupracovat se sousedy a podporovat pozitivní evropský program. Měli bychom investovat do pozitivní evropské komunikace a veřejné diplomacie v sousedství a takto podporovat evropské hodnoty a zájmy venku. Kulturní, hospodářská diplomacie a úzká spolupráce mezi zastoupeními členských států a delegací delegacemi Evropské unie na místě. To jsou všechno dobré nástroje, které nám umožní pozitivně ve světě informovat o Evropské unii. Nejlepší protidávkou, nejlepším protilátkou proti dezinformacím je podporování zdravého mediálního prostředí a šíření zpráv o pozitivních dopadech evropských politik. Naši občané a občané našeho regionu přece mají právo se rozhodovat na základě korektních informací a nikoli dezinformací. Mají právo na pluralitní sdělovací prostředky a na kvalitní informace. Tady jde o kvalitu našich demokracií a kvalitu naší unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní dostane slovo za EPP paní Manesku. Prosím na minutu a půl. Děkuji mnohokrát. Především blahopřeji paní Foteze za, ke skvělé zprávě, která je navíc výborně načasována. Tento text poukazuje na to, že existuje nepřátelská dezinformační propaganda a že členské státy musí činit konkrétní opatření a bojovat proti propagandě a reagovat na případy špionáže ze třetích zemí. Je potřeba si vyměňovat informace, je potřeba, aby probíhaly vzdělávací kampaně a v každém případě je potřeba zajistit dostatečné financování pro East Stratcom, protože informační válka je teď aktuální téma a Evropská unie musí řádně reagovat. Nezapomínejme ani na to, že v roce 2013 generál Gerazimov hovořil o nevojenských způsobech dosažení strategických cílů. A že zbraně je potřeba vybrat se podle jejich účinnosti. Nejde ani tak o lži, jde jim o to, aby naši občané nebyli schopni odlišit pravdu od lži. Je to opravdu válka propagandy. A jemu gratulovali za to, jak ji vede. Evropa musí tvrdě reagovat, musí to koordinovat s NATO a s G7. Pokud s tím nic nebudeme dělat, tak to ohrozí půl miliardy našich občanů a ohrozí to naše hodnoty a integritu Evropské unie. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za SAD má slovo pan Freund na dvě minuty, prosím. Děkuji bardzo, Díky, pane předsedo. Za dva a kousek měsíců začnou v Evropě opět volby. Podobně jako u Brexitu, u volby amerického prezidenta, podobně jako u francouzského prezidenta, i zde se setkáváme se stejnými výzvami, tedy že na internetu a zejména na sociálních sítích Eh, máme co dočinění s dezinformacemi, s fake news a s propagandou. Jsme tím doslova bombardováni. Je to často formulováno tak, že mnoho, mnoho uživatelů má problém rozlišit fakta od fikce, informace od propagandy, pravdu od lži. Proto eh, bez omezení vítám, že budeme mít separátní oddělení SVČ, které se bude zabývat eh, odrážením této hrozby. Přesto si myslím, že se tady nutně musí jednat pouze o první kroky. Problém je v tom, že technologický pokrok eh, dávno předehnal možná protiopatření a bude tak činit i nadále. Takže eh, v podstatě dnes vždy bojujeme s včerejšími dezinformacemi před včerejšími prostředky. Podíváme-li se na možnosti umělé inteligence, tak eh, nám doslova padá čelist před tím, co nás čeká nebo co už je dnes na trhu doslova eh, se lidem vkládají do úst slova, která nikdy neřekli a toto falešné video od toho pravého nelze rozpoznat. Jak může politik dokázat, že něco nikdy neřekl, když to je všude na videích? Na závěr mi dovolte, dámy a pánové, poděkovat všem, kteří se účastnili práce na této zprávě. Za mě to byla poslední zpráva, na které jsem se spolu účastnil, protože v příštím parlamentu už zasedat nebudu. Bylo mi velkou ctí, jakožto zástupce Rakouska, spolu utvářet Evropskou unii. Věřím, že tento proces nebude dále brzděn nebo ničen nacionalistickými, populistickými hlasy, protože pouze společná, jednotná a silná Evropa se může úspěšně postavit velkým výzvám budoucnosti. Děkuji vám. Já vielen Dank. A teraz... Taky děkuji a nyní za EKR má slovo pan Čarnecký. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Chci poblahopřát paní Fotidze za tuto velice důležitou zprávu, protože tady jsme opravdu na frontě. Kybernetický prostor, sdělovací prostředky, to jsou nástroje, které jsou využívány proti Evropě, proti evropské svobodě prostřednictvím konkrétních třetích států a je potřeba je nazývat správným jménem. Politický život nám dává příležitost bojovat proti tomu, když jsme atakováni těmito nástroji. Máme evropské volby, máme Brexit, objevují se jiné situace, A víme už dopředu, že nepřátelé svobody těchto příležitostí zneužijí. Už třeba tím, že chtějí rozložit východní partnerství. To někteří východní, východní sousedé, sousedé mé země chtějí. Děkuji. A nyní za Alde má slovo pan Auštrevičus. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Přístup k informacím je stále riskantnější. Je riskantnější, že informace, které dostaneme, nebudou ověřené. Všechny členské státy Evropské unie se staví zády dezinformacím a nepřátelské propagandě a jejímu dopadu na veřejné mínění. Musíme si uvědomit, že tato situace nastala a učinit konkrétní kroky proti těmto informacím a vyvracet je. Je potřeba zničit stávající trh pro lži, dezinformace a propagandu v Evropské unii. Je to trh, eh, který je živen jak zevnitř, tak zvenčí. Dámy a pánové, jsou různé druhy terorismu. Ozbrojený terorismus, ohrožování sociální bezpečnosti. A informační terorismus je ohrožením veřejného pořádku, bezpečnosti a samých základů života naší společnosti. Informační terorismus eh, je přímo propojen s hybridní válkou a útočí jak na mysli, tak na srdce našich lidí. Je to bitva elfů a trolů, a musíme proto posílit strategické komunikace, musíme odstranit nedostatky v našich institucích a je potřeba o tom rozhodnout rychle. Pracovní skupina pro strategickou komunikaci na východě musí být plnoprávnou strukturou, která dostane eh, dostatečné finance. Děkuji mnohokrát a nyní za zelené má slovo paní Rebecca Harms, prosím. Pane předsedo, na rozdíl od předchozí zprávy paní Fotiga, byli u této zprávy všichni zástupci frakcí v podstatě jednoho názoru. Podle mě to souvisí s tím, že v mezidobí máme zkušenosti s organizovanými fake news a propagandou a podněcováním v našich zemích. Jde to daleko dál, než tomu bylo v minulosti. Země, se kterou se musíme v této věci nejčastěji popasovat, je Rusko. A bojištěm se stala nejen Ukrajina, v mezidobí Rusko namířilo a Kreml namíři, namířil své snahy v této oblasti stále častěji na evropské občany, aby je podněcoval proti vlastním vládám. To jsme viděli například nejnověji při protestech žlutých vest, proti migrantům se občané podněcují, ale také proti celé EU. Například to bylo patrné při hlasování o Brexitu. Oddělení strategických komunikací pro rozpoznání a pro obranu proti dezinformacím podle mého názoru musí být výrazně posíleno. Musíme tam mít ještě více expertů, potřebujeme více peněz a velice důležité je také to, aby toto oddělení do budoucna mohlo spolupracovat s příslušnými orgány členských států. K tomu patří samozřejmě také tajné služby a struktury NATO. Bod 1a této zprávy ale také nesmí být zapomenut. Potřebujeme nezávislá, svobodná média, potřebujeme pluralismus v rámci demokratické společnosti. To je alfa a omega boje proti propagandě, proti podněcování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Také vám děkuji a nyní za GUE NGL. Má slovo pan Koušo Permi na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Už eh, dva roky se objevují stejné argumenty, které už jsou roky diskreditované, týkají se teorie komunikace, Stejné argumenty se často používají i v souvislosti se sousedskými vztahy s Ruskem. Dějí se věci, připisujeme je zahraničním stranám, a to jenom v případech, kdy většinové strany jsou trestány za své neoliberální politiky. Stále se jenom zhoršují naše vztahy s Ruskem. Tento parlament chce vytvořit nezávislou komunikační skupinu a skupinu eh, novinářů. No, jak můžou být nezávislí, když jsou financováni z Evropské unie? Děláte přesně to, za co je kritizujete a nekritizujete to, co děláte. Děkuji a nyní za EFDD dostane slovo pan Castaldo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, ta, ten rozměr hybridních, eh, hybridní, hybridní války není nezadedbatelný. Je to stále významnější faktor v naší společnosti. S nástupem rychlejších technologií se tento fenomen zintenzivňuje. Jsou to mezinárodní útoky v propojeném světě. To je mé východisko. V souvislosti s tím je potřeba říci, že eh, musíme občany upozorňovat na tyto hrozby Není možné, aby se z našich vlastních občanů stali aktéři terorismu. Je potřeba přijít s vyváženým přístupem, tak jak budeme čelit hrozbám online. To se neomezuje na konkrétní jednu zemi, protože, jak víme, v doméně internetu hranice neexistují. Musíme se zaměřit také na otázku eh, takové jak si přeložené války, kterou některé mocnosti přesouvají jaksi do jiných zemí. Je potřeba eh, zajistit náležitá opatření proti těmto problémům a zároveň nesklouznout do cenzury. To je ta rovnováha, kterou musím najít. Eh, proto podporuji tuto zprávu, protože obsahuje určité pozitivní kroky, ale podle mě nestačí. Děkuji. Děkuji za ENF pan Schaffhauser. Merci, Děkuji, pane předsedo. Paní Fotiga, vy ve skutečnosti nehovoříte o strategické komunikaci. Vy navrhujete donucovací prostředky pro boj proti nedefinované propagandě údajně přicházející ze zemí, které jsou Unii nepřátelské. Inspirujete se stejnou konspirační logikou, bolševickou logikou, jako zpráva Kalněte. Vidíte cizí ruku za každým odlišným názorem vůči evropskému projektu. Za Brexit může Putin, za žluté vesty Moskvo, e, ve Varšavě prší, můžou za to rusové. Prostě je potřeba zajistit cenzuru pro to, abychom potlačili vůli lidů v celé Evropě, kdy už jsme jako za starého stalinismu, kdy každý, kdo je odlišného názoru, je zrádce. Pani, vy zrazujete dědictví velkého Poláka svatého papeže Jana Pavla II., který chtěl, abychom s křesťanským Ruskem navázali vztahy a abychom Eh, měli multipolární Evropu. Eh, vy oddělujete Evropu od své ruské duše a od své duše vůbec. Děkuji, máme modrou kartu pro vás. Přijmete ji od pana Taranta. Prosím, prosím, pan Tarant. You, Děkuji, pane předsedo. Pane Schaffhausere, souhlasíte se mnou, že porovnávat paní Kalniete se stalinismem je trošku nepřiměřené, protože podle mých informací ona se narodila v sibirském gulagu. Je to otázka, můžete na ní odpovědět. Měl jsem příležitost včera mluvit s paní Kalnieté a o její zkušenosti z Gulagu. Bohužel ona mě neposlouchala, když jsem mluvil. A říkal jsem jí, že je potřeba vůči Rusku intervenovat ne pouze sentimentálně nebo, nebo s resentimentem, ale že to chce taky trochu rozumu při hodnocení situace. Já bych řekl, že to si mohu tím spíš dovolit říci, protože já jsem bojoval proti komunismu a 8. září 1989 tady ve Štrasburku jsme schromaždili všechny protikomunistické síly před pádem berlínské zdi. Přechodíme to. Děkuji, půjdeme dále, dámy a pánové. Nyní má slovo pan Fontulis na jednu minutu. Ας πούμε μια φορά την αλήθεια μέσα σε αυτή την αίθουσα řík, pojďme pro jednou říkat pravdu. Vám nevadí propaganda, pánové z Evropské unie. Evropská unie to je největší producent propagandy, eh, kterou eh, dostávají občané. To, co vám vadí, je proti vašim zájmům. Unie financí, stovky zrušení, která šíří poselství Eh, vládnoucích stran a vy takto tvrdíte, že jste toho nebo že Evropané nejsou schopni rozlišit a posoudit informace, které jim jsou předkládány a že vy jediní jim dokážete ukázat správný pohled na věc. Evropané mohou svobodně hlasovat pro to, co chtějí a to si myslíme, že Evropané dokáží velice snadno. E, a nyní paní Kalněte na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pokud je tu jedno doporučení, které je potřeba stále opakovat, je to doporučení rychle obrátit nebo se transformovat Istratkom strukturu na stálý výbor, který s odpovídajícím způsobem, s odpovídajícími lidskými a finančními zdroji bude pokračovat ve své práci. Musíme podporovat evropské vlády v jejich práci na eh, rozvoji demokracie a eh, je třeba také pomoci nezávislým ruským médiím v sousedství EU a v EU a e, je třeba, aby všechny politické strany v EU transparentně e, vy e, informovali o svých sponzorech, tak abychom věděli, které politické strany jsou přímo nebo nepřímo financovány ruskou spravodajskou službou nebo ruskými státními podniky, kdy sledují nevždy demokratické zájmy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Julie Ward na jednu minutu. Prosím. E Propaganda, proti Evropské unii se netýká pouze pravicových euroskeptiků a nacionalistů, kteří tady sedí, aby zničili evropský mírový projekt. Jak jsem zjistila, když jsem pracovala na zprávě z roku 2016, je to fenomén, který se týká Ruska a dalších zemí, které nezdílejí evropské hodnoty úspěšně ovlivnili referendum ve Spojeném království v roce 2016 a Putinovi agenti můžou mít velký dopad na nadcházející evropské volby. Evropská unie proto musí učinit aktivní opatření. Za prvé, technologické společnosti musí více věnovat do nástrojů, které umožní eh, zjistit propagandu a také je potřeba kontrolovat uživatele nebo být schopni identifikovat eh, použivatele, uživatele tady těchto platform. Za druhé, potřebujeme na politické úrovni větší povědomí. Například a dceru mluvčího Evro, e, Putina zaměstnával francouzský poslanec extrémní pravice. A navíc ignorujete propagandu, která probíhala před Brexitem. A měli bychom to u nás Eh, vyšetřovat tak, jako vyšetřovali Millera ve Spojených státech. Děkuji. Také děkuji a poprosím, abyste se drželi času, který vám byl dán. Nyní má jednu minutu pan Preda. Prosím. Děkuji. Děkuji. Eh, pro boj proti propagandě musíme chápat, jak funguje. Ona může fungovat různě v různých zemích. Třeba v Rumunsku Turecku jsou eh, šířené testy Tukin nadací bývalého socialistického mm, předsedy prostřednictvím um, bývalého herce Národního divadla a eh, generála v důchodu, kdy stávající vláda reaguje na eh, fake news o Evropské unii. Ehm, je to nástroj, eh, který eh, si vychází z falešných informací a současně informace, eh, tyto informace jsou prezentovány jako pravda a každý týden je cituje Sputnik. Ti, kteří říkají, že právní stát manipuluje eh, George Soros, to jsou ti, kteří jsou stíháni za korupci. Takže eh, taková je propaganda, proti které je v mojí zemi potřeba bojovat. Děkuji panu następnému. Děkuji a nyní má slovo pan Picula na jednu minutu, prosím. Děkuji. Skandal Cambridge... Děkuji vám. Skandal Cambridge Analytica jen potvrzuje Jakým způsobem lze ovlivnit volby a referenda? Teď čekáme na informace z Londýna a uvidíme, jaké budou nejnovější novinky, které ovlivní rozhodování o Brexitu. Nesmíme zapomínat na ruský vliv na sociální média. A to se týká i Evropského parlamentu. Rozhodně to není agenda pro silnější EU, ba naopak. Je potřeba také zdůraznit, jakým způsobem ten vliv vzniká v našem sousedství, například v baltských státech nebo v kandidátských zemích na evropskou integraci. Ale nejen Rusko je zde čino. Fake news pochází také ze západu a odinut. A e, veškeré fake news, falešné zprávy mají jeden cíl, a to oslabit evropské demokratické instituce. My navrhujeme, zejména teď před volbami, je poskytovat pravdivé informace evropským občanům. Děkuji vám. Také děkuji. Nyní dostane slovo pan Kovačev, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A musím říct, že opravdu zde čelíme hybridní válce. A stávající opatření nestačí. Proto podporuji to, aby skupina pro východní strategické komunikace se stala skutečným oddělením. Budeme ale proto potřebovat zdroje, včetně financí. V Bulharsku již existuje takováto struktura. Pod vedením Marie Gabriel bulharská vláda navrhla vytvoření podobné jednotky, která by podporovala investigativní žurnalistiku a bojovala proti propagandě. Musíme podporovat všechny takovéto struktury, které bojují s falešnými zprávami. Musíme být kritičtí. Evropská unie není nedotknutelná, ale neměli bychom umožnit třetím zemím, aby proti námi takto bojovali. Děkuji, nyní má slovo pan Galer na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, chtěl říci panu Freundovi, že na 100% podporuji to, co říkal. On už tady bohužel není, ale to nevadí. Eh, je mi líto, že za ty dvě minuty svého projevu nestihl říct název Rusko. To je možná eh, nějaké rakouské specifikum, ale zkrátka to tak je. Cílem Ruska je destabilizovat EU. Hlavně oslabit mainstream a všechno, co k tomu přispívá, je pro ně atraktivní. Eh, doba Ruska, kdy SSSR mělo svou vlastní ideologii, to už je dávno pryč. My si musíme v EU být vědomi toho, že k této činnosti dochází a musíme navyšovat schopnost našich občanů tomuto odolávat. Tam, kde plynou peníze, eh, tam, kde, pane Schaffhausere, dochází k různým zvláštním zaměstnavatelským a zaměstnaneckým poměrům, potřebujeme větší odpovědnost. Evropská unie v této otázce může hrát koordinační roli. A já si proto přeji, že ta pracovní skupina EU East Stratcom bude posílena a propojí se s odpovídajícími experty v členských státech. Děkuji. Děkuji a nyní měl mít slovo pan Rangel, ale nevidím ho, tak eh, dám slovo panu Kukanovi. Na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropa čelí velké hrozbě demokracie. Schopnost argumentovat fakty proti lžím dezinformacím a propagandě ze třetích zemí se stále snižuje. Jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni musíme bojovat za své hodnoty a proti kybernetické válce. Je to problém, kterému čelíme jak v Evropské unii, tak v přihraničních regionech, na Balkáně a na, u východního sousedství. Proto potřebujeme mít strategické jednotky, které se soustředí na jednotlivé regiony, které umožní lépe komunikovat o evropských tématech. Jsem také proto, abychom podpořili financování těchto struktur a jejich schopnost spolupracovat s eh, konkrétními orgány, jako například zastoupeními Evropské unie ve třetích zemí. Boj proti nebezpečné propagandě musí být naší prioritou nejenom vzhledem k evropským volbám, ale musí to být také prioritou pro budoucí radu, parlament a komisi. Musíme být schopni lépe komunikovat o hodnotách a politikách Evropské unie, protože jinak možná tento vnější tlak naše demokracie nezvládnou. Děkuji. Nyní má slovo pan Kelam. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Východní Stratkom má za sebou skvělé výsledky. Analyzoval pět tisíc příkladů pro kremelských dezinformací. Chceme, aby se, strat, ze se Stratkomu stala skutečná struktura v rámci SVČ, dostatečně personálně a finančně vybavená. Financování se konečně navýšilo, nicméně pořád to nestačí, protože obrovsky narůstají jejich úkoly. Máme také západní Balkán a jich, které také mají strategické komunikace. Evropský akční plán musí zlepšit naše schopnosti a schopnosti koordinovat se mezi členskými státy a evropskými orgány, lépe spolupracovat se soukromým sektorem, zvyšovat povědomí o těchto dezinformacích a také musíme poskytnout v neposlední řadě pořádné prostředky. Čím více lidí bude ověřovat údaje, tím lépe. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji a nyní pan Štětina. Prosím. Zpráva paní Fotigy obsahuje celkem 38 doporučení radě a vysoké představitelce Unie cílem doporučení je bojovat proti propagandě kterou proti eu vedou třetí strany. jedno z nejdůležitějších doporučení se ve zprávě skrývá pod písmenem h zvyšovat povědomí o dezinformačních kampaních ruska neboť jsou hlavním zdrojem dezinformací v evropě. v roce two thousand and fourteen vytyčil ruský generál gerasimov doktrínu o nových druzích útoků které jsou vhodně použitá slova silnější než raketové systémy a tanky. mluví li gerasimov o vhodně ušitých slovech není pochyby že má na mysli lež. lež se stala oficiální doktrínou kremelské politiky. je nejvyšší čas abychom si to v eu uvědomili abychom si uvědomili že hybridní válku s ruskem prohráváme. ztratili jsme schopnost nazývat věci pravými jmény ztratili jsme schopnost evropskou unii bránit. rusko není náš spojenec rusko je náš nepřítel. Děkuji mnohokrát. Paní Andejkene už tady není, takže požádám paní Šujco, aby si vzala slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Probíhá hybridní válka, dezinformace, se šíří Evropskou unii a pochází ze třetích zemí. Měli bychom mít obavy z této situace a z toho důvodu podporuji tuto zprávu. Mám totiž za to, že řádně bere v úvahu lépe možnost lépe koordinovat činnost proti těmto falešným zprávám. Pochopitelně, že musíme bojovat na vnitrostátní úrovni. Nicméně, internet nezná hranic, a je potřeba, abychom se koordinovali. Ruská propaganda je negativní, určitě ovlivnila referendum ve Spojeném království. Všichni trpíme výsledky tohoto britského referenda a to platí i pro britské občany, byť někteří s tím nesouhlasí. Je potřeba bojovat proti tomu, že tyto třetí země se snaží ovlivnit naše volby. A to především před nadcházejícími volbami. Děkuji, nyní má slovo pan Zdrojevský, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na začátku volebního období jsem poukazoval na to, že hybridní konflikty a hybridní válka si vyžaduje hybridní odpověď, hybridní reakci. Hybridní tady znamená sofistikované. Kdybychom si to rozdělili na prvočinitele, tak bychom mezi nimi našli válku s propagandou, válku s dezinformacemi, ale také kybernetickou bezpečnost, vzdělávání na všech úrovních, ale také spolupráci. A ve zprávě se o tom říká, že to je strategické. Myslím si, že je potřeba poukázat na to, že ta zpráva z roku 2016, o které hovoříme, jak i naše zpráva je iniciativou paní předsedkyně výboru pro obranu a bezpečnost, nikoli komise. A já mám za to, že to je oblast, kde komise by měla upozorňovat na to, že v oblasti války s dezinformacemi jsou europoslanci kupředu. A to není dobrý signál je to signálem toho, že Evropská komise příliš pozdě reaguje na různé problémy, které se objevují ve veřejném prostoru i v oblasti bezpečnosti. Chci říci, že ta doporučení, a jejich nějakých 40, jsou velmi dobře napsána a přicházejí ve správnou dobu. Dnes je potřeba, abychom nereagovali pozdě. Děkuji. Také děkuji a dostáváme se ke Catch the Eye. Vidím, že pan Rangel je už přítomen, tak prosím, máte slovo. Na minutu. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám, ale měl jsem setkání s panem Barnierem a tak si umíte představit, že právě v tuto chvíli on je hodně zaměstnaný a nebylo možné sem dorazit včas Chtěl bych se zmínit hlavně o jednom bodu. Otázka propagandy a především propagandy zaměřené eh, na to obelhávat veřejnost, což souvisí s celou tou diskusí o fake news, tak tomu dominuje několik zemí. A a my musíme jednat determinovaně, odhodlaně, čili musíme zablokovat jakoukoliv možnost, aby eh, nepřátelské strategické zájmy třetích zemí, některé dobře známe, jako Rusko, abychom zablokovali tuto eh, možnost, aby oni ovlivňovali naše eh, volby, diskuse a referenda. Proto oceňuji stanovisko komise v této věci, která má za cíl boj právě proti takovýmto akcím. Děkuji vám a nyní má slovo paní Tomašič na jednu minutu. Lijepa, gospodine predsjedavajući. Hybridno ratovanje nije novitet. Hybridní válka není nic nového. Nicméně se urychlila prostřednictvím nových technologií, otevřely se nové kanály a dnes je snažší zasáhnout propagandou více lidí a důvěra obyvatel v instituce je historicky na velmi nízkém bodu a ovlivňuje to demokratické procesy, ovlivňuje veřejné mínění v Evropě a já mohu jedině doporučit a podpořit doporučení této zprávy přesto, že v rozvinuté demokracii by mělo být jasné, že je i kritika eh, oprávněná vůči EU, i vůči vedení členských zemí a ne každá kritika je nepřátelskou činností. Ale chtěla bych to zdůraznit, protože už eh, delší dobu eh, právě musíme naslouchat občanům a musíme rozhodovat podle toho. Děkuji, pane Epipideus. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. Um, Jedná se o e, propagandu, která je šířená prostřednictvím high-tech nástrojů a to se liší, e, jedná, e, ať, jestli se jedná o propagandu nebo šíření dezinformací mm, proto, aby demokracie mohla propagandě, nepřátelské propagandě čelit, musí říkat lidem pravdu a ne, aby útočila na novináře, kteří kritizují vládu nebo odhalují skandály. Na národní úrovni informovat občany je něco, co se dělá prostřednictvím rozhlasu, televize, ale tento systém často nefunguje dobře. Tak je tomu i v mojí zemi, kde televize a veřejná právní televize je nástrojem vládnoucí strany. A to do té míry, že nejsou nikdy vidět třeba evropští a národní poslanci z mojí strany. A to samozřejmě e, je těžké potom bojovat proti propagandě. Minuta. Pani Ron Lebner jednu minutu. Sosiaalisessa ja perinteisessäkin mediassa yleistyvä disinformaatio uhkaa... Děkuji mnohokrát. On tärkeää, että... Děkuji mnohokrát, pane předsedo Dezinformace to je hrozba pro demokracii a je velice důležité, aby lidé získávali pravdivé informace tak, aby se mohli na jejich základě, třeba když hlasují, správně rozhodovat na základě faktu. Facebook a jiné sociální sítě souhlasí se svou odpovědností eh, a při detekci dezinformací je okamžitě odstraňují. Cíl ovlivňovat lidi na základě dezinformací Eh, ten musíme jaksi narušovat co nejdříve, protože čím déle dezinformace existují, tím rychleji se šíří. Na internetových fórech je potřeba vyjasnit také to, například kdo jim platí reklamu, protože máme miliony falešných účtů, které je potřeba co nejdříve z internetu smazat. Dochází k technologickým změnám a kvůli nim je snazší než kdy jindy vytvořit falešná videa a falešné zprávy. A proti tomu je potřeba bojovat. Ideálně za pomocí vzdělání a mediální gramotnosti. To je klíčem v tomto boji. Děkuji. Paní Parco, teraz... Děkuji mnohokrát. Nyní pan kolega Marius, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme tady o dezinformacích, o propagandě, o fake news ale je potřeba, abychom hlavně vlastně upozornili Evropský parlament, protože to byl Evropský parlament, který například svěřil průzkumy do e, rukou určitých firm, které měly dělat evropské průzkumy, ale své modely naroubovali na národní průzkumy a pak z toho vyvodili závěry pro evropskou úroveň, což je naprosto nepředstavitelné. A v podstatě říkali, kdo bude znovu zvolen a kdo znovu zvolen nebude. To je naprosto nejhorší, nejpř- nepřijatelná forma propagandy. Jsou to fake news, je to vlastně propaganda proti konkrétním europoslancům a je potřeba to odsoudit. Je to propaganda, která pochází vlastně z z Evropského parlamentu samotného. A k tomu je potřeba zaujmout stanovisko. Musíme říci ne fake news, nelze akceptovat, že některé eh, společnosti, které mají za úkol politické průzkumy, řeknou poslanec A nebo B nebude znovu zvolen. Děkuji. Děkuji panu Parco. Děkuji za velmi vášnivý projev. A jako poslední v Catch the Eye má slovo pan profesor Karsky, prosím. Děkuji paní... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Padla tu řada slov o, falešným, o falešných informacích přicházejících přes tradiční i elektronická média. Ale takovéto informace padají i zde, v jednacím sále a dokonce i během této diskuse. Podívejme se třeba na pana poslance Schaffhausera který si vytíral ústa pamětí svatého Jana Pavla II. A opíral se do osob, které realizují program, který Jan Pavel II. začal. Říkal přesný opak toho, co dělají. To si myslím, že je postoj, který je zavržení hodný. Protože ta osoba, která se zabývá tímto tématem, koná přesně podle učení Jana Pavla II. Ale předpokládám, že to, co řekl pan Schaffhauser, se dostane na veřejnost a možná, že to i bude prezentováno jako hlavní tón dnešní diskuse. A to je přece také příklad dezinformační činnosti, prostě když říkáme očividnou nepravdu. My víme, že to nepravda je, ale může to být prezentováno mimo tento sál jako něco úplně jiného, jako hlavní linie dnešní diskuse. Děkuji, překročil už jste čas. A nakonec této diskuse poprosím pana Mimico, aby si vzal slovo. Takže pane místo předsedo komise, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, toto byla, myslím, velice užitečná debata. Děkuji paní zpravodajce Fotiga a všem ostatním poslancům za jejich vystoupení. Z této debaty docházím k závěru, že obrovskou většinou sdílíme společný zájem v tom smyslu, že všichni chceme bojovat s dezinformacemi a se zahraničním vměšováním, eh, zejména před evropskými volbami. Tato debata je pak také příležitostí zvýšit povědomí o celém tomto tématu. Dovolte mi na závěr zmínit ještě jednou to, že si vážím role parlamentu v tom, jakým způsobem toto důležité téma uchováváte na pořadu jednání. Děkuji. Děkuji a nakonec má slovo paní Fotiga, jakožto zpravodajka. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji i vám, paní komisařko. Dezinformace jsou jedem myslí a vědomí postižených osob. Nejlepším příkladem bylo to, co bylo řečeno o paní Sandře Kalněte a mě. Přece je to Putin, kdo schvaluje stalinskou politiku a ne my. A vím, že Putin má pár fanoušků v tomto sále. Já bych velice ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům za jejich skvělé příspěvky. Děkuji za hluboké diskuse, které probíhaly k tomuto tématu ve všech politických skupinách. Mám za to, že náš konečný výsledek zásadně přispěje k práci evropských institucí v boji proti nepřátelské propagandě. Ráda bych poděkovala především Charlesi Tanokovi, který mě pomohl při velmi složitých přípravách této zprávy, zvláště v období, kdy jsem trpěla nemocí. Děkuji, já vám také děkuji a tím bych ukončil tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra. A nyní se